Possiamo dare inizio? Dobbiamo andare molto rapidi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďme začít, protože máme nabitý program, musíme pracovat svižně. Allora faremo una piccola modifica dell'ordine dei voti per consentire. Eh, upravíme si mm, pořad jednání a sice co se týče hlasování. Zpráva pana eh, Karony eh, je na pořadu jednání, ale ještě nemáme definitivní hlasovací seznam. Budeme hlasovat o deseti pozměňovacích návrzích a sice eh, budeme eh, mluvit o finanční, eh, o změně nařízení rady, pokud je o některá ustanovení týkající se finančního nařízení. Pro některé členské státy jejich finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi. To je zpráva, kterou jsme probrali poměrně rychle. Bylo mi děleno, že to o čem budeme hlasovat k této zprávě, o, o rozvoji venkova, to bude e, definitivní zpráva. E, čili my půjdeme přímo rovnou do pléna, e, protože s radou jsme se dohodli. Proto k tomu nemusíme nic doplňovat, už jsme o tom diskutovali několikrát mm, s mm, ředitelem GD Agri mm, panem Marino, eh, protože, a všechny sporné body byly vyřešeny i pochybnosti některých členských států, takže bych řekl, že teď nebudeme ztrácet čas a měli bychom rovnou sáhnout k hlasování. A takže myslím si, že nemusíme hlasovat elektronicky, eh, půjdeme eh, na to rychle. Děkuji kolegům, kteří stáhli své pozměňovací návrhy. Eh, takže eh, můžeme opravdu se zaměřit na to, aby eh, tento text byl schválen co nejrychleji. Já tady se ptám, zdali souhlasíte s tímto postupem a zdali můžeme hlasovat unblock. Nepotřebujeme ani hlasovací kartičky, budeme hlasovat unblock, ano? Takže pojďme hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak jak jsme se na nich dohodli s radou. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Děkuji vám. Děkuji všem kolegům a pojďme pokročit dále. Zcela formálně musíme uh, schválit legislativní návrh, tedy kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Tolik jenom pro formu. A můžeme pokročit dále k zprávě Karona nyní, eh, aby mohly hlasovat i ostatní výbory. Je to tady bod číslo 12 na našeho pořadu jednání. Eh, Zastavi, jak zastavit plítvání eh, potravinami, strategie pro účelnější potravinový řetězec v EU. Salvatore Carona je zpravodajem. Budeme hlasovat o velmi důležité zprávě. Je to plítvání potravinami a strategie pro účelnější dodavatelský řetězec eh, v potravinářství. Bylo podáno 88 pozměňovacích návrhů, které pan zpravodaj eh, schrnul do šesti kompromisních eh, pozměňovacích návrhů, aby to byla usnadněna práce. Pan Koraca, pana, paní Koraca z výboru IMKO je tady, děkuji vám, že jste přišla Eh, budeme hlasovat o 12 bodech. Eh, za chvíli dostanete eh, slovo. Takže Zpráva pokrývá 12 bodů. Eh, Výbor Envy eh, podal své stanovisko včera. Eh, hlasovací seznam jsme vám rozdali a nežli dostane slovo pan Karona, tak nejdříve pan Aňo. Pane předsedo, já te narážím na technický problém. Váš hlas je slyšet tak hlasitě, že neslyším, neslyším tlumočení ve sluchátkách. Možná mají kolegové podobný problém. Dobře, takže se pokusíme to i hned vyřešit. Oznámíme to technikům, tak abyste mohli si upravit hlasitost. Nyní pan Karona. Já chci jenom poděkovat všem kolegům, zejména kolegovi Lavíjovi, protože nám jakožto výboru se podařilo opravdu velice rychle eh, sestavit zprávu, která eh, je velmi mm, významná a na kterou se zaměřuje veřejné mínění. Jedná se tady o tématiku, která z dlouhodobého hlediska eh, je velice podceňovaná a tím, že dnes o ní můžeme hlasovat ve výboru a poté eh, také v plénu, tak eh, to je opravdu velmi důležitý signál. Takže děkuji všem kolegům za jejich spolupráci. Děkuji vám, pane Karono, a nyní budete potřebovat rozdat své hlasovací lístky. Doufám, že kartičky, že je všichni u sebe máte, eh, abychom mohli tedy začít hlasovat. Hlasování je otevřeno. Eh, pozměňovací návrh číslo 1. Elektronicky, prosím. No, no, capito. Pepe. One, in c'è, un, c'è un voto in più per il PPE. Jeden hlas navíc za EPP. Bene. Končím hlasování. Schváleno. Můžeme jít dál. Bod úvodních ustanovení číslo 2. Zahajuji hlasování. Bek, pan Bekali. Chiusa la votazione. Končím hlasování. Schváleno. Dále trojka. Danten, prosím, hlasujte. Chiusa La votazione. Chiusa la votazione. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pětka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Osmička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Desítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo jedenáct. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o úvodním ustanovení číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 12 a 13 eh, jsou stejné, čili nyní 14. Zahajuji hlasování o čísle 14. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále číslo 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17. 16. schválena. Číslo 17. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Schváleno. číslo 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18. je schválena. Nyní hlasujeme o čísle 19. Eilert Gular. Zahájeno hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále číslo 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní číslo 22, McGuinness, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Nyní se dostáváme k eh, číslu IMCO 5, tedy stanovisko eh, výboru IMCO. Kdo je pro? Zahájeno hlasování. Konec hlasování. IMCO 5 je schváleno. Nyní se tedy dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 schválena. 24. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je schváleno. Dále 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 26. Zahajuji hlasování číslo 26. Končím hlasování. Schváleno. 27. Zahajuji hlasování. Schváleno. Číslo 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní máme před sebou číslo 29, Koraca Bild, zahajuji hlasování. 29. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 29 bylo tedy zamítnuto. E, číslo 30, Danten, e, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 31. Zahajuji hlasování. Třicet jednička, končím hlasování a číslo 31 bylo zamítnuto. Číslo 32, zahajuji hlasování. Tarabela. Končím hlasování. Číslo 32 je schváleno. Číslo 33 Nikolesku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Číslo 33 a 33 byla schválena. Číslo 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a i 34 byla schválena. Nyní budeme hlasovat o IMCO 3. Hlasujeme nyní o IMCO 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1. Zahajuji hlasování ke kompromisu číslo 1. Končím hlasování. Schváleno. Nyní se dostáváme k číslu 39 hlasování je zahájeno k číslu 39. Končím hlasování. Číslo 40 zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pana Paxase. Končím hlasování o 40. 40 schválena. Číslo 41 Pan Nikolesku. Končím hlasování. Schváleno. Nyní máme před sebou pozměňovací návrh 42. Tady budeme hlasovat odděleně o první části, čili první část 42. Zahájeno hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o druhé části návrhu 42. Druhá část 42. Hlasování je zahájeno. Tady asi budeme mít většinu k té druhé části 42. Ano, byla schválena. 43. Koraca Bild. Zahajuji hlasování. Ne, tak ne, ne, ne, není to pravda. 42 byla schválena, takže my jdeme rovnou na číslo 45, omlouvám se. Takže tohle si škrtneme a hlasujeme o 45C, zahájeno hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 47, Maner, zahájeno hlasování 47. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 48. Zahajuji hlasování ke 48. Končím hlasování. Schváleno. 49. Zahájeno hlasování. 49. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 51. Hlasování je zahájeno k číslu 51, paní McGuinness. Končím hlasování 51 a návrh je schválen. 52. Hlasujeme nyní. 52. Končím hlasování. Přijato. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní se dostáváme ke kompromisu číslo 2. Hlasujeme o kompromisním návrhu číslo 2. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno a kompromis číslo 2 byl přijat. A tím se dostáváme k hlasovacímu eh, pozměvacímu návrhu 61 Koraca byl Zahájeno hlasování. schváleno. A můžeme pře- mm, přejít k návrhu 62, zahájeno hlasování. A hlasování je ukončeno. Schváleno. A přecházíme k návrhu 63, pana Nikolesku, zahájeno hlasování. Hlasování je ukončeno k 63 a 63 je schválena. Číslo 64. Zahájeno hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 65. Hlasujeme nyní. Hlasování je skončeno schváleno. Číslo 66, pan Tarabela, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis číslo 3. Tady eh, je obsaženo i IMCO, čili hlasujeme o kompromisu číslo 3. Končím hlasování ke kompromisu číslo 3 a kompromis byl schválen. Nyní budeme hlasovat o IMCO 15. Hlasování je zahájeno. IMCO 15. Hlasování je ukončeno. A návrh je přijat. Kompromis číslo 4. Hlasování je nyní zahájeno ke kompromisu číslo 4. Hlasování je ukončeno a kompromis byl schválen. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 76 pana Tarabely. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis číslo 5. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování a návrh je přijat. Nyní budeme hlasovat o IMCO 12. Hlasujeme o IMCO 12. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Kompromis číslo 6. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Kompromis číslo 6 byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 88 pana Paxase. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a i tento návrh byl přijat. Nyní se dostáváme k další části hlasovacího Eh, seznamu. Eh, máme tady IMKO 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. IMKO 4. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování k IMKO 4.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 my jsme to pozměnili, protože eh, výbor IMKO vlastně neakceptoval naše pořadí pro hlasování podle našeho hlasovacího návrhu, ale dávejte prosím vás pozor na to, eh, protože tady došlo ke změnám, eh, které byly předloženy výborem IMKO dnes dopoledne. Čili nedívejte se na hlasovací seznam, to, to pořadí bylo pozměněno dnes ráno. Čili máme IMKO 1, to je hotovo, nyní hlasujeme o IMKO 4 a poté IMKO 4 tady už bylo také ukončeno hlasování a nyní se dostáváme k IMKO 8. Takže hlasujeme o IMKO 8. Hlasování je nyní zahájeno. IMKO 8. Hlasování je skončeno. IMKO 8 je přijato. Dále IMKO 10. IMKO 10 zahajuje hlasování. Končím hlasování a IMKO 10 je přijato. Dostáváme se k číslu IMKO 13. 13. IMKO. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. IMKO 13. Přijato. Nyní hlasujeme o IMKO 17. IMKO 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. IMKO 17 bylo přijato. Nyní poslední pozměňovací návrh z výboru IMKO, číslo IMKO 18. Zahajuji hlasování IMKO 18. Hlasování je skončeno. A IMKO 18 bylo také přijato. A dostáváme se k pozměňovacím návrhům výboru Envy. Hlasujeme o změnách navrhovaných tímto výborem. Začneme číslem NV4. NV4, hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. NV4 bylo přijato. NV5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. NV5 bylo přijato. Nyní hlasujeme o NV20. Hlasování je zahájeno. NV20. Hlasování je skončeno, NV20 bylo zamítnuto. NV20, eh, NV32, NV32 zahajuji. Hlasování NV32. Končím hlasování. NV32 bylo schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu NV33. Zahajuji hlasování NV33. Končím hlasování k NV33 a bylo zamítnuto. Tento návrh byl zamítnut. Nyní NV50. Zahajuji hlasování NV50. Končím hlasování k NV50 a návrh NV50 byl přijat. NV57 NV57 zahajuji hlasování. Končím hlasování. NV57 bylo schváleno. Nyní návrh NV70. Zahajuji hlasování. A návrh NV70 byl schválen. NV88 zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tento návrh byl schválen. A nyní NV91 a pak to je poslední pozměňovací návrh výboru Envy. Zahajuji hlasování Envy 91. Končím hlasování a tento návrh byl také přijat. A nyní budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu rozhodnutí, čili tím zahajuji hlasování o pozměněném návrhu rozhodnutí. Hlasování je nyní skončeno a návrh byl přijat. Teď bych řekl, že jsme to téma ukončili a pane Karono, já vám tímto gratuluji. Kolegové tedy mohou přejít do ostatních výborů k hlasování. Bene, adesso torniamo indietro al punto numero 11, filiera di approvvigionamento. Nyní se dostáváme zpátky k bodu 11, dodavatelský řetězec pro zemědělské techniky, struktura a dopady. Spravodajem eh, je pan Jose Bové a jde o návrh zprávy, ke, kterému, ke které jsme dostali 229 pozměňovacích návrhů a tři kompromisní návrhy. Pane Bové, máte slovo, prosím. Jose. Děkuji také zástupcům komise za jejich uh, přítomnost. Prosím, živé. Eh, děkuji, já to nebudu spát s nějakými prohlášeními zajímavá diskuse. Myslím, že už jsme na tom hodně pracovali, bylo přiloženo mnoho pozměňovacích návrhů, takže to zjevně všechny zajímalo. Podařilo se nám vypracovat tři kompromisní návrhy, to si myslím, že je eh, pozitivní. Samozřejmě bylo hezké, kdybychom dokázali dosáhnout ještě lepších výsledků a byly zde různé názory, třeba zohledně tedy názorové odlišnosti vyjádřené v pozměňovacích návrzích a já tedy eh, na vás apeluji, abyste eh, hlasovali samozřejmě v obecném zájmu zemědělců, protože ten zde v tomto textu eh, hájíme. Eh, tak, eh, abychom dostali situace, kdy eh, náklady na zemědělskou produkci nenutily zemědělce opouštět tuto zemědělskou výrobu. Takže pusme se do hlasování a poté si zanalizujeme výsledek. Děkuji. Děkuji, Jose. Takže podívejme se na hlasovací seznam. Pokusím se to projít co nejrychleji. Ovšem, říká eh, nás toho hodně, takže nejprve číslo 89, paní McGuinness, kdo je? Hlasujte, prosím. Konec hlasování k 89. Přijato. Není poznací návrh číslo 90, eh, Danelis. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Dále číslo 92. Lion a další. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 92 byla přijata. Číslo 93, poznací návrh číslo 93. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 94, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 95. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 95 byla přijata. Pozměňovací návrh číslo 96 pana Nikolsna. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Devadesát šestka byla přijata, není číslo 97. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ano. Nyní poznací návrh číslo 98. Zde je dílčí hlasování, nejprve první část. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. První část čísla 98 paní McGinnisové byla přijata. Nyní druhá část. Hlasujte, prosím o druhé části. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 99. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 100. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Pozměňovací návrh číslo 100 byl zamítnut. Nyní číslo 101. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni o návrhu číslo 101? Konec hlasování. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 109 na další straně, číslo 109. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Číslo 109 bylo přijato. Nyní pozměvací návrh číslo 110. Hlasujte, prosím, o čísle 110. Konec hlasování. Přijato. Nyní kompromis číslo 1. Hlasovali všichni? Přijato. Nyní tedy přeskočíme k poznacímu návrhu číslo 117. Číslo 117. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Číslo 118. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 119. Hlasovali všichni? O 119. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 120. Hlasovali všichni o čísle 120? Konec hlasování, přijato, rovněž přijato. A nyní budeme hlasovat o poznacím návrhu číslo 121. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Číslo 121 bylo přijato. Nyní poznací návrh číslo 122. Hlasujte, prosím, o 122. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Číslo 122 bylo přijato. Nyní číslo 126. Hlasujte, prosím, a poznacím návrh číslo 126. Konec hlasování. Zamínu, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o čísle 127. Hlasujte, prosím. Řekl bych, že to bylo přijato. Přijato. Není poznací návrh číslo. Číslo 130, paní Jegle. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 131. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 132. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Další návrh číslo 133. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 134. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 135. Hlasujte, prosím. Konec hlasování o 135 se přijato. Poznací návrh číslo 136, pardon, 137. 137. Konec hlasování. Číslo 137 bylo přijato. Nyní poznací návrh číslo 138. Hlasujte, prosím. Konec hlasování přijato. Dále poznací návrh číslo 140. Číslo 140 hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 142. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Poznací návrh číslo 142 byl přijat. Dále číslo 143 paní Kostinger, eh, hlasujte prosím konec hlasování, číslo 143 bylo přijato, číslo 145, eh, hlasujte prosím. Číslo 145 bylo zamítnuto. Nyní pozněcí návrh číslo 146. Eh, Fontana, hlasujte prosím. Konec hlasování. Číslo 146 bylo zamítnuto. Číslo 147, hlasujte, prosím. Konec hlasování číslo 147 bylo přijato. Nyní poznací návrh číslo 148. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Číslo 148 bylo přijato. O číslo 149. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh pana Dantena byl přijat. Nyní poznací návrh číslo 150 Nikulesku. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování, dobrá. Zamítnuto. Nyní Brzí mne to, pane Nikolesku. Dále číslo 151, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Dobrá, konec hlasování. Číslo 151 bylo přijato. Není číslo 152, hlasujte, prosím. Konec hlasování. velkou většinou odmítnuto. Není číslo 153. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o čísle 154. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Tento návrh byl zamítnut. Není číslo 155. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Tento návrh byl přijat. Nyní poznací návrh číslo 157 Gladfelder. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto, jak se domnívám. Zamítnuto. Není poznací návrh číslo 158. Hlasujte, prosím. Konec hlasování číslo 158 pana Dantena bylo přijato. Ne, pardon, zamítnuto. Ověříme. No. Takže číslo 159, hlasujte prosím. Konec hlasování. Číslo 159 bylo přijato. Nyní číslo 162 Morvaj. Číslo 162. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Číslo 162 bylo zamítnuto, bych řekl. E, takže nyní kompromis číslo 2. Hlasujeme o kompromisu číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování o kompromisu číslo 2 přijato. Nyní tedy přeskočíme na další stranu, poznací návrh číslo 175. Hlasujeme o čísle 175 Delange a další. Hlasujte, prosím. Číslo 175, konec hlasování. Tento návrh byl přijat těsně. Nyní číslo 177. Hlasujte, prosím. Číslo 177. Konec hlasování. Tento návrh byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 178. Konec hlasování. číslo 179, bylo to přijato. Číslo 178 bylo přijato. Konec hlasování, ano, není číslo 179, Jegle. Hlasujte, prosím, o 179. Tento návrh si myslím je přijat. Konec hlasování, přijato. Nyní číslo 180. Konec hlasování. Konec hlasování. Tento návrh byl přijat. Poznací návrh číslo 181. Číslo 181, Herans Gartia a, dal- a další. Hlasujte, prosím. 181. Konec hlasování. Tento návrh byl přijat. Číslo 182 pana Nikolsna. Hlasujte prosím o 182. Konec hlasování. Domnívám se, že to bylo zamítnuto. Nyní tedy číslo 183. Hlasujte prosím o 183. Konec hlasování číslo 183 bylo přijato. Poznací návrh číslo 188. Hlasujte prosím o 188. Konec hlasování. Hádám, že zamítnuto. Nyní číslo 189. Hlasujte prosím o 189. Danelis. Konec hlasování. Číslo 189 bylo Zamítnuto. Číslo 190 Reimers. 190, hlasujte prosím. Konec hlasování. Tento návrh byl, řekl bych, přijat. Přijat. Nyní číslo 192 Bekali. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Předpokládám zamítnutí návrhu. Ano, kompromis číslo 3. Hlasujte, prosím. Kompromis číslo 3. Hlasovali všichni. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo. Je to na další straně. E, číslo 207. Nikulesku. Hlasujte, prosím, o 207. Konec hlasování. Hádám, že bude zamítnuto. Nyní číslo 208. Hlasujte prosím o návrhu pana Dantena. Konec hlasování. Takže číslo 208 bylo zamítnuto. Nyní číslo 209. Hlasujte prosím. Konec hlasování o 209. Velkou většinou přijato. Číslo 211. Hlasovali všichni. Číslo 211 bylo zamítnuto. Takže dále číslo 212. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 214. Hlasujte prosím o návrhu číslo 214. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 217. Hlasujte prosím o číslo 217. Konec hlasování. Zamítnuto. Eh, Pardon, to bylo číslo 216, nyní číslo 217. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 218. Hlasujte, prosím. Paní Megenes žádá o slovo. Eh, promiňte, pane předsedo, ale eh, jaký byl výsledek hlas, respekt, o čem nyní hlasujeme? O 219. Aha, dobře. Pana Beneva. Číslo 219. Stojanov Benev, Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Výsledek Zamítnuto. Nyní eh, paní Lelingová 220. Eh, hlasujte prosím o pozměňovací návrhu číslo 220 paní Lulingové. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 221 Herans Gartia a další. Hlasujte prosím o čísle 221. Přijato bych hádal. Ano, není poznací návrh číslo 222. Pan Rubix, číslo 222 pana Rubixe. Schváleno. Není číslo 223. Hlasujte, prosím, o poznací návrhu číslo 223. Konec hlasování. Výsledek přijato. Číslo 224, Delange. Hlasujte, prosím, o 224. Konec hlasování. Přijato. Číslo 225. Hlasujte, prosím. Poznací návrh číslo 225 pana Reimerse. Konec hlasování přijato. Pozněvací návrh číslo 226. Hlasujte prosím číslo 226. Konec hlasování. Přijato. Číslo 227 Rubix. Konec hlasování o 227. Tento návrh byl přijat. Nyní poznací návrh číslo 228 Via. Konec hlasování. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 229. Hlasujte, prosím. 229. Fontána. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh jsme eh, u volních ustanovení. Eh, číslo 8 pana Alveše, poznací návrh číslo 8 pana Alveše. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, konec hlasování. Tento poznací návrh byl přijat. Dále číslo 9, Kostinger. Přijato. Poznací návrh číslo 10. Hlasujte, prosím o desíce k úvodním ustanovením. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Dále poznací návrh číslo 11. Hlasovali všichni 11. Zamítnuto. Číslo 12, Lion a další. Zamítnu. Konec hlasování přijato. Číslo 13. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Číslo 13. Přijato. Není číslo 14. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 15. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Číslo 15. Přijato. Číslo 16. Hlasujte, prosím. Číslo 16. Přijato. Konec hlasování přijato. Není číslo 17. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Číslo 17 bylo přijato. Nyní číslo 18. Hlasujte, prosím. Jsme u vodních ustanovení. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 19. Hlasujte, prosím. Hlasujeme o 19. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 20. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 21. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 22. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 23. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 24. Číslo 24. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Číslo 24. Zamítnuto. Nyní číslo 25. Hlasujte, prosím. Číslo 25. Köstinger. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto? Ne, přijato. Výborně, pane Kestingre, Není číslo 27, Morvaj. Hlasujte, prosím. Číslo 27. Hlasovali všichni? Ano. Řekl bych přijato, ano, přijato. Nyní číslo 28, pana Nikolsna, hlasujte, prosím. Číslo 28 přijato, nyní číslo 29. Konec hlasování. Eh, hlasujeme o 29. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Číslo 29. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 30. Herans Garcia a další. Hlasujte, prosím. Jsme u úvodního strany číslo F. Eh, to je písmeno F. Návrh číslo 30. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 31. Hlasujte prosím o 31. Konec hlasování. Přijato. Nyní? Ano. Nyní číslo 33, pane Dantena, hlasujte prosím o 33. Jsme u úvodní ustanovení G. Konec hlasování, řekl bych, že 33, ano, je zamítnuta. Nyní číslo 34. Hlasujte prosím o 34. Konec hlasování. Řekl bych přijato. Ano, takže číslo 38. Jsme u bodu H38. Nikolsen, hlasujte prosím. Konec hlasování, zamítnuto. Nyní číslo 39, ano, 39, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Zamítnuto? Ano, zamítnuto. Nyní číslo 40. Danelis, hlasujte prosím. Konec hlasování. Výsledek? čtyřicítka, zamítnuto. Číslo 41. Hlasujte, prosím, o poznací návrhu číslo 41. Hlasovali všichni, Herans Garcia a další. 41 byla přijata. Ano. Nyní číslo 42, Kestinger. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Hadam přijato. Uvidíme ano, velkou většinou. Konec hlasování nyní číslo 43. Herans Garcia, hlasujte prosím o 43. Konec hlasování o tomto návrhu. A 43 byla přijata. Nyní číslo 48, Danelis. Ne, pardon, 44 Nikulesku. Číslo 44. Hlasujte prosím o 44. Konec hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 45. Nicholson, hlasujte prosím o 45C. Konec hlasování. Hádám přijato. Není na další straně, respektive něco níže, pan Danelis, jsme u re... bodu odvodnění je číslo 50, pan Danelis, hlasujte prosím. Hlasovali všichni o 50. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 51. Hlasujte prosím o 51. Číslo 51. Hlasujte. Pardon, omlouvám se, 51. odpadla, takže Hlasujeme o čísle 52. Jsme u úvodního stanovení K. 52. Pana Nikolsna. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato velkou většinu. Vše. A nyní číslo 53. Hlasujte, prosím, o 53. Konec hlasování. Přijato. Číslo 55, Danelis, hlasujte prosím o 55. Konec hlasování. Přijato. Číslo 57, DES a další. Hlasujte, prosím, jsme úvodní ustanovení L. Hlasujte o 57, prosím. Konec hlasování. Návrh byl přijat. Není číslo 59 Alveš. Hlasujte, prosím. Hlasujeme o 59. Konec hlasování. Nyní číslo 60, Morvaj. Hlasujte, prosím. Hlasujeme. Konec hlasování. Číslo 60 bylo zamítnuto. Není číslo 61 Köstinger. Konec hlasování v 61. Hádám přijato. Uvidíme. Ano, přijato. Nyní číslo 62. Hlasujte, prosím, o čísle 62 pana Dantena. Konec hlasování. Hádám přijato. Číslo 63, Morvaj. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Zamítnut. Nyní číslo 60. Ne. 65 nyní. Ano? Ano, číslo 65, pan Gladfelder, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Číslo 65 bylo zamítnuto. A nyní tímto dávám slovo paní McGenesové, která požádala slovo kvůli ústnímu pozdravacímu návrhu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. V zájmu konsistentnosti textu navrhuji nahradit slova střídání plodin slovy diverzifikace plodin. Děkuji. Ústní pozměňovací návrh. Eh, jsou nějaké námitky proti tomuto návrhu? Pan Bove? Ano, no, Eh, v principu bych nebyl proti tomuto svým pozměňovacímu návrhu, pokud by to bylo v souhlase s textem eh, kompromisu. Tak eh, to si musíte ověřit sama nebo rozhodnout sama. Pokud je to v souhlase s kompromisem, tak ano, ale pokud ne, tak, tak myslím vzniká problém. Takže pokud někdo nemá námi, tak hlasujeme o návrhu paní Megenesové. Hlasujte, prosím. Tak, eh, eh, promiňte, já jsem vás možná špatně pochopil. Jste pro nebo proti ten ústní pozměňovací návrh? Já jsem proti. Eh, byl bych pro, kde bychom se přidrželi znění kompromisu číslo 2. Pokud eh, se přidržíme textu kompromisu číslo 2, tak eh, ano, ale tady, tady by se to měnilo, protože eh, protože tady kompromis číslo 2 máme formulovaný určitým způsobem, takže já nevidím smysl, žádný smysl tohoto pozměňovacího návrhu. A můžeme o tom hlasovat? Říká předseda. No, já nevidím důvod hlasovat o něčem, pokud mi paní McGinnisová řekne, že to je v souladu, nebo pokud přistoupí na to, že se přidržíme rámce kompromisu číslo 2, tak je to v pořádku. Děkuji. Není paní McGinnisová. Já bych jenom ráda ujistila pana Bového, že se přidržuje kompromisu číslo 2. Jeho znění. Děkuji. Takže tím jsme se to vyjasnili. Ke kompromisu číslo 2 nikdo další nemá námitek. Můžeme tady hlasovat o ústním poznacím návrhu paní McGinnessové. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o poznacím návrhu číslo 73 pana Reimerse. Číslo 73 jsme u úvodních ustanovení. Konec hlasování 83. Hádám zamítnuto. Zamítnuto. Hlasujeme nyní o pozněcím návrhu číslo 74. Hlasujte, prosím. Konec hlasování 84. Řekl bych přijato. Nyní číslo 75, ne? Moment. Ano, bylo to přijato. Číslo 75. Hlasujte prosím o 75. Konec hlasování. Hádám zamítnuto. Nyní poznací návrh eh, číslo 76 DES a další. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 76 byla přijata. Ano. Nyní poznací návrh číslo 79. Hlasujte, prosím. Jsme u úvodního ustanovení P. Delange a další. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 80. Hlasujte, prosím. Konec hlasování o 80. Hádám zamítnuto v tomto případě. A nyní budeme hlasovat o čísle 82. Paní Megenesové, hlasujte, prosím. Konec hlasování 82. Přijato. Není číslo 83, ne, promiňte, 87 pana Kostingera. Hlasujte, prosím. Konec hlasování 87. Hádám přijato. Ano. Není číslo. Eh, je číslo jedna pana Nikolsna. Eh, konec hlasování, právní chodisko číslo 2, poznací číslo 1 přijat, není číslo, poznací číslo 2, hlasujte prosím. Hlasujeme o dvojce, konec hlasování, přijato, není poznací návrh číslo 3, hlasujte prosím o trojce, konec hlasování, eh, přijato, hádám, Poznací návrh číslo 4, konec hlasování, tedy uzavřeli jsme trojku, hlasujeme o čtyřce. Konec hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 4. Výsledek přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování k tomuto právnímu východisku. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 6, poslední. Morvej. Přijato, ano, poslední poznací návrh tohoto hlasování byl přijat a nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení pana Bového v takto pozměněné podobě. Jednoznačně přijato all'onorevole Bové. Abbiamo approvato il punto. Gratuluji, pane Bové. Dokončili jsme tím bod 11 na pořadu, eh, v našem pořadu jednání. Eh, dvanáctku již máme za sebou. Eh, informo i kolegy, že abbiamo... Jenom chci upozornit, že jsme již několikrát hovořili o a, problematice nosnic a zákazu klecí, klecí od 1.1.2012 dnes dopoledne během uh, Ehm, setkání koordinátorů jsme hovořili o možnosti eh, ústní otázky. Text byl rozdán a pokud souhlasíte, můžeme tuto ústní otázku přijmout a koordinátoři chtějí, aby byla na plenárce v, eh, v lednu. Pokud se k tomu někdo chce přihlásit, pokud se k tomu někdo chce vyjádřit, můžete. Není tomu tak. Nikdo se nehlásí. Přejdeme k bodu 14, to je informace ze strany komise, co se uh, týče trhu s cukrem. Uh, byla zde žádost několika politických frakcí a komise má dnes eh, informovat a zejména hovořit o důsledcích změny kvót v, roce, v roce, eh, které mají nastat v roce 2015, tak jak to navrhuje komise. Dávám tedy slovo zástupcům komise, aby nás seznámili eh, s tímto vývojem. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl připomenout poslancům parlamentu, že proběhla reforma, která byla přijata v letech 2005 a 2006 a byla implementována 2006-2007 Základní zásadou této reformy bylo, že přizpůsobíme interní produkci, abychom se stali eh, do 85 soběstační eh, v rámci kvót, takže budeme muset dovážet abychom získali rovnováhu na vnitřním trhu. Tato eh, ta, to dohoda byla při Eh, přijata na základě toho, eh, na základě rozhodnutí, které se týkalo všech dovozů. A to byla ta základní zásada. Takže co se týče kvot, máme, eh, máme interní produkci 14 milionů milionů tun a 16,5 je spotřeba, takže ten rozdíl je tvořen dovozen. Vedle kvót na cukr. Máme cukr mimo kvótu. E, to byla kvóta, která byla převedena do tohoto mimo kvótního cukru a ten musí být využit v kon, využíván, v, tento cukr je využíván v chemickém průmyslu pro výrobu etanolu a může být také využit na, využit na vý, vývoz. E, ale to v rámci kvóty VTO 1,35 milionů tut. A pokud zůstane tento mimokvotní cukr, musí být stažen eh, dalším následujícím roce. To je to východisko. Nyní, jak vypadá situace na trhu? Vždy existuje návaznost ve stávajícím roce na, na rok předcházející a proto chci zmínit rok 2010 jako ten předcházející rok a co jsme činili. V roce 2010 byly vysoké ceny na světových trzích, dokonce světové ceny byly vyšší než ceny na interní na našem trhu, což byla situace, kterou jsme v minulosti neměli, kdy naopak naše ceny a externí ceny eh, byly, byl opačný rozdíl a byl docela vý, výrazný. My jsme měli kvotu 3,7, ale mimo kvotní byl jenom 2,8 milionů tun eh, takže jsme předpokládali dovoz asi 2,8 milionů, což s těmi zásobami, které jsme měli 1,2 milionů tun, tak to vypadalo, že bude na vnitřním trhu nastane nedostatek cukru. Komise může na základě nebezpečí vzniku nerovnováhy na vnitřním trhu, trhu přijmout opatření k zajištění dostatečného množství cukru na vnitřním trhu. Eh, naším cílem je dosáhnout takové situace, abychom měli zásoby 1,8 až 1,9 milionů tun, což je na základě zkušenosti takový objem, který za, za, zajistí dostatečnou fluidnost na tomto trhu. Abychom dosáhli tohoto cíle, umožnili jsme dovoz cukru navíc za zvýhodněných po, podmínek 500 eh, tisíc tun a dalších 550 tisíc tun a umožnili jsme také konverzi mimo kvotního cukru na cukr kvotní a to také v objemu půl milionu tun. S těmito opatřeními dosáhneme dobré rovnováhy mezi dovozem a e, spotřebou cukru a doufáme, že, nebo jsme si jisti, že doko, dokončíme k prvnímu říjnu ten e, trh 1,9 milionů tun v těch zásobách. A nyní situace 2011-2012. Na základě celosvětového nedostatku a řekněme i nedostatku na vnitřním trhu jsme sdělili producentům, že je prostor na rozšíření produkce a to jsme oznámili ještě předtím, než producenti e, začali pěstovat řepu nebo zasazovat řepu a umožnili jsme 3% nárůst plochy osazené řepou vel, ve, díky dobrým výnosům, velmi dobré úrodě předpokládáme velké výnosy a takže dojde k naplnění kvotního cukru, ale v tom mimokvotním cukru tam očekáváme asi 5 milionů tun, loni jsme měli 2,8 milionů tun, takže vidíme, že tady je eh, výrazný nárůst mimokvotního cukru. Pokud bychom nepřijali opatření, tak bychom předpokládali, že skončíme se zásobami jenom ve výši 1,2 milionů tun, takže e, se snažíme dosáhnout toho cíle 1,9 těmito opatřeními a to stejným cí- způsobem jako loni, to znamená umožnění dovozu 400 tisíc tun mimo kvótního cukru e, aby ten, těchto 400 tisíc tun bylo převedeno na kvotní cukru a bylo tedy použito na vnitřním trhu. A otevřeme také možnost pro další dovoz cestou výběra, mm, jak, výběrových eh, mm, řízení, cestou otevření těchto dovozů. Takže budeme mít možnost doladit tyto dovozy a zajistíme dostatečné zásoby cukru na trhu a potom začátkem příštího roku budeme znovu přemýšlet o tom, jaké, je, jaké by byla potřeba při, přijmout další opatření, abychom opět dosáhli na konci mm, roku tu zásobu 1,9 milionů tun. Takže abych to schrnul, loni jsme přijali opatření k vyvážení situace na trhu a momentálně přijímáme obdobná pro opatření pro tento rok, abychom zajistili, že budeme mít dostatečné zásoby cukru na vnitřním trhu. To je vše ode mne. Děkuji. Děkuji panu řediteli a nyní otvírám rozpravu. Mám tady uh, pana Garcia a potom George Lyon a další. Prosím, pan Garcia. Eh, Děkuji. Děkuji za velmi optimistické informace v oblasti cukru, ale buď se komise mýlila minulosti, anebo se mílí nyní. Je tady totiž skutečné riziko snížení kvót v roce 2015. Viděli jsme tento snižování kvót v Portugalsku, třeba 50% snížení produkce. Evropská produkce je skutečně deficitní a po určitou dobu komise hovoří o eh, škrtech. Komisařka Fisher Bowl zavedla první tyto snižování, toto snižování kvót. A já se proto táži, vzhledem k tomu, že tady je předmětný deficit, proč máme snižovat eh, kvóty nadále. Já chápu k čemu dochází, ale nezdá se mi, že tento přístup je rovný. Já si myslím, že producentské země by si měly mít možnost zachovat své kvóty ještě po několik let, abychom dali přednost evropské eh, produkci, zejména cukrové eh, řepy, protože producenti cukrové řepy se velmi obtížně a s velkým úsilím přizpůsobují tomu tlaku, který, eh, kterému je vystavuje um, komise v rámci SZP musíme najít způsob, jak přepracovat uh, tento návrh a zachovat kvóty do roku 2020. Uh, George Lyon a potom pan Des. Děkuji za prezentaci. Já mám dvě otázky. Mohl byste prosím vysvětlit, jaké jsou, jaká jsou východiska to, nebo jaké jsou důvody pro ten nárůst cen světových uh, je to v důsledku snižování produkce, zvyšování poptávky, eh, řekněme, z dálného východu. Jaké jsou, jaké jsou příčiny toho nárůstu? a jakým způsobem vypadá prognóza, jak to bude vypadat s těmi cenami do budoucnosti. A za druhé, jeden z dovozců cukru mi zmiňoval, že mají obavy, že eh, země ECP, které mají kvóty pro EU, že nejsou ani schopny naplnit tyto kvóty. A otázka, kterou mám, je, proč tyto země nebyly schopny naplnit, eh, naplnit tyto, mm, tuto možnost země AKT a proč byly ne, ne, neschopny doplnit tyto, mm, tuto kvotu, protože se zdá, že pro tyto země je to problematické a zároveň tam mají 60% jaksi e, škrty v té produkci, protože nemají dostatek vstupních, e, vstupních zdrojů či vstupních materiálů. Děkuji, Georgi. Nyní prosím Albert Des. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za informace, které byly dnes uh, předány. Vzpomínám si, že francouzský sociální demokrat byl eh, zpravodajem, já jsem byl stínovým zpravodajem za naší politickou frakci a další stínoví zpravodajové, všichni jsme pomohli zabránit tomu nejhoršímu. V roce 2005 chtěla eh, komise jít ještě dál a snížit ceny a když jsme neměli spolu rozhodovací pravomoci, Evropský parlament eh, tomu, se tomu postavil bohužel a kdybychom to byli tehdy neučinili, tak bychom zaznamenali ještě větší deficit. Eh, v posledních letech eh, výrobci eh, cukrové řepy, pěstitelé ustoupili z tohoto trhu. V roce 2005 komise mílila a nyní se mílí opět, když říká, že by, měli, že by měla skončit ta situace v roce 2015 co se týče těch kvot, ty objemy, které země AKT mohou, či by měly vyvážet do EU a to, že neplní tyto kvóty, je právě důvodem těch stávajících potíží. Já si myslím, že na trhu je cukru dost a stávající situace je vlastně zneužívána zpracovateli cukru zejména vzhledem k tomu, že oni se domnívají, že bychom měli vlastně odstřinit společnou Um, společnou organizaci trhu v oblasti cukru. Když přijmeme řádná opatření, myslím si, že se nám podaří zajistit dostatek cukru v EU. Eh, ta společná organizace trhu cukru, kterou by, kdybychom ji tedy odstranili, kdybychom to zrušili, to si myslím, že by bylo nežádoucí. Eh, Evropský parlament podporuje eh, rozšíření společné organizace trhu s cukrem do roku 2020. Bohužel se domnívám, že komise se zde míle. Děkuji, Alberte, Martin Ozli a potom pan Rubik. Ano, děkuji. Já mohu souhlasit do značné míry s Albertem. Pokud si vzpomeneme, jaký byl vývoj v minulosti, produkce cukru v Evropské unii zjevně eh, nebyla příliš konkurenceschopná, proto se říkalo, že bychom od ní měli upustit. Dnes naopak hovoříme o rozšiřování této produkce a mění se kvóty, tak zaše celá ta diskuse mi připadá trochu absurdní a v této věci bych řekl souhlasí eh, řada, eh, řada skupin. Vypadl mikrofon. Skutečnost je taková, že můžeme zajistit 85 evropské spotřeby sami z evropské, eh, z evropské produkce. A otázka zní, co bude dál. Proč je Evropská komise tak vehementně proti postoji parlamentu? Co Jaký vývoj komise očekává na trzích s cukrem do budoucna? Čekáte, že e, ceny dovozu cukru budou, budou tak nízké, že nebude problém tady se zajištěním dodávek, nebo jaký očekáváte vývoj? Jedním e, z, problém, jedním z hlavních problémů jsou vysoká cla je nutné zachovat takto vysoká cla, nebo bychom mohli být flexibilnější. Myslím, že je třeba také se postavit eh, za flexibilnější strukturu systému kvot, eh, tak abychom mohli zvyšovat kvoty a reagovat na potřeby trhu. Děkuji, nyní pan Rybix. Děkuji, pane předsedo. O jakou reformu zde jde? V průběhu jejího provádění narážíme na problémy, na potíže a nedokážeme zaručit eh, cukr v potřebném objemu, přestože eh, Evropa umí pěstovat dobrou cukrovou řepu v dostatečné množství. A nyní se bavíme o tom, že Evropa začíná cukr dovážet místo toho, aby je vyvážela je to nelogické, protože jsme celý systém eh, pro sektor cukru vyvinuli a zreformovali. Mám eh, určitý dotaz. Chápu to správně, že nyní to vypadá tak, že mimokvotní cukr je převáděn do kvotního cukru to znamená to, že lotyští zemědělci, kteří by se chtěli vrátit k pěstování cukrové řepy a produkci cukru, eh, mohou obdržet kvóty i v případě, že v současné době nemají. Děkuji, pane Rybixi. Nyní pan Dantan. Paní, pan Dantan. A ano, já bych požádal Já bych požádal komisi o vysvětlení. Eh, v textu se hovoří o ukončení systému v roce 2016, v návrhu reformy eh, bylo, byl rok 2015, aniž by to bylo jakkoliv předem konzultováno, aby to bylo s kýmkoliv eh, projednáno. Takže požádal bych o vysvětlení, proč najednou tedy je to z roku 216 posouváno na rok 215 a nerad bych, kdybyste uplatňovali makiavelské myšlení. V roce 2015 snižujeme kvóty pro eh, produkci v Evropě a nyní nám dnes říkáte, že je třeba eh, vlastně ukončit ten systém v roce 2015, protože ta produkce příliš, naše produkce je příliš nízká. Tak to je eh, uvažování, ve kterém já se ztrácím. Děkuji, Michely. paní kolegyně, potom paní Meginesová. Děkuji, eh, pane předseda. Já myslím, že teď se asi pár lidí nepřátelím, ale já tady skutečně vnímám principiální problém u reformy SZP jsme řekli, že, eh, že odbouráme kvoty na mléko a tak dále, ale u cukru je chceme zachovat. Eh, chci jasně říct, že teď vyjadřuji svůj osobní názor, nikoli názor své osobní skupiny, své politické skupiny. Pokud eh, hovoříme celkově o, o upouštění od kvot, a domnívám se, že většina našeho výboru se domnívá, že, že je třeba odbourat kvoty na mléko. Já nutně si to nemyslím, ale pokud, jsme, pokud se stavíme proti kvotám na mléko, pak Eh, dost dobře nechápou, proč chceme zachovat kvóty u cukru. Bylo nám řečeno, že produkce cukru v posledních letech eh, měla velmi stabilní vývoj. Kromě toho se ceny cukru přiblížily eh, světovým cenám, ale pokud je o mléko, byla vyjádřena naděje, že ceny mléka vzrostou a srovnají se se světovými cenami. Takže co si v tomto výboru vlastně přejeme? Chceme, eh, chceme odborovat kvoty všude nebo ne? Zatím mi to nikdo nebyl schopen vysvětlit. Zajímalo by mě tedy, eh, co je naším cílem. Také souhlasím s Albertem Desem, pokud jde o ukončení SZP roku 2020. Já jsem tehdy ovšem nevěděla přesně, Eh, oč běží, jenom jsem chtěla, eh, chtěla, aby eh, produkce mléka zůstala v rámci společné zemědělské pole, v rámci SZP. Takže myslím, že třeba bychom se ujasnili, co je přesně naším cílem. Děkuji, Mariana, poté paní Reimers. Děkuji. Já mám dotaz na komisi poprosila bych, eh, hovoříme se tady o eh, objemu cukru, ale je zde také problematika kvality cukru a eh, část potravinového průmyslu se domnívá, že evropský cukr je právě cukrem v požadované kvalitě. Takže bych požádal komisi o vyjádření. A dále mohu podpořit dotaz lotežského kolegy, protože také Irsko přišlo o produkci cukru kvůli reformám sice to byl poměrně malý eh, procentní eh, podíl na produkci cukru, ale byla ta důležitá součást střídání plodin u nás v Irsku a eh, myslím si, že zatímco někde lidé bojují za zachování, zachování určitých odvětví, my bychom rádi bojovali za oživení a navrácení této produkce do Irska jak se budeme posouvat k budoucnosti bez kvot, můžou členské státy produkovat cokoliv pro svou vlastní potřebu. Děkuji. Brita Rimmers. Co mne zaráží, je, že tady vedeme obecnou diskusi o cukru, ale přitom musíme rozlišovat mezi různými typy cukru. Třtinový je přece jiný než řepný a podobně. To všichni víme, ale zde jako bychom obojí házeli do jednoho pytle. Hodně se hovoří o potřebě vysoce kvalitního bílého cukru či, či řepného cukru. E, doposud bylo pro producenty velmi obtížné Eh, dodávat některé typy cukru ve východním Německu a Polsku. Zaznamenáváme obrovské nákupy cukru, tak aby byly zajištěny dodávky, pokrytí dodávek na, eh, na vnitřní trh, eh, pokrytí vnitřní poptávky. Zdá se mi tedy, že komise a ti, kdo přijímají rozhodnutí, prostě reagují na situaci na trhu, ale co potřebujeme je spíše strategické plánování, než nedostatečně pružné reakce, které stejně neřeší potřeby trhu. A proto bych se ráda vyslovila jednoznačně za zrušení kvot. Vždycky, když e, měníme politiku, neměníme ji e, pozitivně. Ani před reformou, ani po reformě to prostě nefunguje. Čili kromě toho e, vidím tady taky zcela jasně, že potenciál odbytu pěstitelů není vyčerpán protože vytváření, eh, jaksi řetězec vytváření čerpání hodnot v rámci bílého cukru byl omezen, nabídka byla eh, uměle omezena, přestože tady byla potřeba, čili tohle to všechno pro trh není zdravé. Kromě toho musíme uznat, že eh, stravovací vznik, zvyklosti na světě se mění, s tím se musíme také srovnat. Existuje celá řada států, kde stoupá životní standard, upravují se jejich životní standardy, jejich stravovací návyky a bude se tam jíst více cukru, čili eh, poptávka zůstane eh, protože takové trendy jsou v, mezi obyvatelstvem a aby se změnily, k tomu je zapotřebí velké přesvědčovací práce. Čili já bych eh, chtěla říci, že bychom se kvót měli zbavit, že je to nutné a samozřejmě, že taková ta zpráva Eh, eh, pokud by to mělo přijít v roce 2015, bude šokující, ale já myslím, že poslední reforma v oblasti cukru nám ukázala, že toto je jediné řešení a pokud budeme neustále měnit perspektivy, tak je jasné, že to nebude fungovat. Děkuji. Grazie, Britta. Adesso Jar, poi... Děkuji, Brito, pan Jar a pan, pak pan Tarabela. Děkuji, pane předsedu. Nejprve můj eh, osobní názor a potom politický názor a pár otázek. Osobní názor. Ve východním Německu eh, jsme měli problémy od samého začátku s kvótami, protože ať už to byl cukr nebo jiné kvóty, eh, my jsme s těmi kvótami měli vlastně eh, zacementované jaksi eh, plánované hospodářství v oblasti zemědělství ještě z doby socialismu, čili eh, pokud, je, je, pokud byste se ptali, jestli kvóta na cukr je spravedlivě rozdělena, tak není. To je náš regionální problém, který se táhne už od doby komunismu. Čili pokud jde o, o vytvořené, uměle vytvořené kvóty produkce, byl bych pro a to, aby se zrušily. Dále Mm, normálně jsou kvotově, systémy kvót vlastně rozporuplné. My jsme se vydali na jinou politickou cestu. Ale přesto, a teď se dostávám k tomu ale, eh, my chceme my jsme vystoupili vlastně se systému kvót v oblasti mléka ale a spálili jsme se, protože jsme eh, nedostali vlastně, eh, eh, nepodařilo se nám dosáhnout hladkého přistání. A proto bychom u, v oblasti cukru měli být opatrní. Nejlepší by bylo mm, zrušit kvóty tak, aby to nikdo nepocítil. Ani spotřebitelé, ani zemědělci. Ale teď tady přichází ta otázka směrem ke komisi. My jsme si poněkud nejistí, oblastí, protože neradi bychom zažili takové tvrdé přistání jako v oblasti mléka. E, tedy, co se týče cen a prognózy cen, jak jisté a jak stabilní a jak e, podložené jsou tyto cenové prognózy? V fázi vysokých cen mluvit o zrušení kvót, to je jednoduché, ale e, my jsme to zažili u mléka. Nakonec jsme zažili pravý opak a to je problém. A druhá otázka, Eh, kolik manévrovacího prostoru máme uvnitř eh, systému, uvnitř té kvóty, za tím účelem, abychom mohli regulovat množství produkce. Eh, v mm, Evropě se podařilo, eh, jak, jak je možné, že se podaří potom v Evropě ten cukr opravdu i prodat. Eh, já si myslím, že celý tento balíček eh, pomáhá k vytváření důvěry. A pokud tato opatření za účelem vytvoření důvěry budou fungovat, pokud tu bude důvěra v tento systém, tak by v celku nebyl problém, nebylo nebezpečí zrušit ty kvóty a budeme ve win-win situaci. A to řeknu ještě jednou na závěr my bychom normálně měli uznat, že e, obvykle jsme na cestě e, proti kvótám, proti systému kvót ve většině případů. Děkuji. Grazie, onorevole Jar. Marta Rabella. Děkuji, pan, pan Jan, pan Tarabele. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bychom neměli rychle opouštět eh, politiky tržní regulace. Eh, třeba, že vidíme, že úplně nefungují a vidíme, že Eh, komis, že, že komise se opět vrací k zásadám volného trhu, ale možná potřebujeme politiku, která je politikou regulace, ale flexibilní, tak aby reagovala na potřeby trh, trhu a aby produkci umožnila reagovat na to. Vidíme změny ve, konzum, ve spotřebě, co se týče s ohledem na ekonomický vývoj. V roce 2005, když došlo k reformě, tak jsme chtěli odstranit pro produkci v méně efektivních oblastech a, a za, eh, chtěli jsme se zaměřit na tu oblast takzvaný evropský banán, který je Francie, Německo, po, Polsko, ale ostatní oblasti zmizely, produkce v ostatních oblastech. A eh, pěstitelé i výrobci dostali peníze na to, aby restrukturalizovali, aby se obrátili někam jinam nebo se mm, věnovali jiné produkci. A nyní dovážíme eh, cukr. To je, vypadá, že svět se zbláznil a Evropa s ním. Měli bychom se tedy zamyslet na politikou regulace. Rád bych slyšel od komise, co si o tom myslí. Regulace, která by reagovala na potřeby trhu, ale to nejen v oblasti zemědělství, ale v oblasti průmyslu. E, světové trhy se otvírají Čína, Brazílie, Spojené státy a Evropa. Evropa je jediným uskupením, které otvírá své trhy a přitom ničí vlastní produkci. E, to též platí možností pro ocelářství, zatímco naši partneři neotvírají své trhy stejným eh, způsobem. Hovořili jsme o tom na výboru IMCO. My jsme vidíme, že my se otvíráme bez ohledu na cokoliv a jiné naši partneři mají trhy zavřené, takže uh, bychom se měli pokusit strategicky plánovat, být flexibilnější a já nejsem v zásadě proti kvotám v oblasti um, mléčné výrobky, tam jsme možná nám utekly některé příležitosti a jiné části světa toho dosáhly, ale nezaznamenali jsme žádné klí- velké krize za těch 25 let, bylo to až v roce 2000 2009, kdy jsme řekli, že systém kvot skončí v roce 2015. Viděli jsme důsledky. Ceny eh, klesly o více než poloviny. Musíme být obezřetní. Já jsem pro trhy, ale trhy musí být regulovány. Děkuji, Marku. Martin Osling a potom paní Regner. Ne. Já se omlouvám, že si ujímám slova ještě jednou, ale mluvíme tady o těch kvótách a já obvykle eh, tady máme skupinu lidí, kteří jsou proti kvótám a jiní, kteří jsou pro kvóty. To je samozřejmě specifická debata, ale je třeba rozlišovat spoustu věcí mezi mlékem a mezi cukrem. Ono to není vždycky stejné. Také máme před sebou diskusy o víně, eh, čili eh, já, buď chceme všechno, já chci všechno deregulovat, to je jasné, ale eh, musíme také dělat určitý management kvot, protože eh, tomu nic nestojí v cestě. Ale pojďme se zeptat. Komise eh, tady připustila specifické sladidlo pro eh, nápojářský průmysl a já se ptám, eh, jaké dopady bude mít toto sladidlo na trh s bílým cukrem. Děkuji. Agnion. Thank you. Uh, I'd just like to ask Marie... <coughs> Já bych se chtěl zeptat kolegyně McGinnisové a poslance z Lotyšska. Ano, vy chcete zahájit produkci eh, eh, řepic, ale co s infrastrukturou? Ty provozy byly zavřené. To nejde jenom o farmáře, tady je celý proces na tom, na který na to navazuje. A pokud se znovu postaví eh, cukrovar, tak musí být jistota, že, že to bude trvat několik let. Pozor na to. A ke komisi. Ta stáži se byla provedena studie dopadů, čeho, k čemu by mohlo dojít, protože cukrová řepa se velmi liší ve výnosech v jednotlivých zemích, kde může být špatná nebo dobrá. Ale když se podíváte na eh, na loňský rok třetina úrody eh, mm, podlehla Eh, podlehla eh, velmi chladné zimě a bylo to 13 tun na akr, letos 33 tun na, na akr, takže ta změna je velmi dramatická. Když zrušíme kvóty a řekneme, každý může cokoliv, tak se mm, produkce přes, přesune tam, kde, jsou, kde je dobrá výnosnost. Benelux, severní Francie, eh, východní ve východní Británii také, protože máme eh, mírnější zimy. Zamýšleli jste se nad tím, k čemu by mohlo v takové situaci dojít? Komisi, děkuji. Děkuji všem. A nyní dávám slovo eh, panu řediteli van Stalanovi. Já se musím připojit k mm, obavám, které vyslovili kolegové, protože než zrušíme celý ten nástroj řízení trhu, měli bychom vybudovat silnější záchranou síť pro případ krizí, jinak se, je tady skutečné riziko, že přijmeme špatné rozhodnutí a budeme za ně dlouhodobě tvrdě platit. Takže prosím pana ředitele. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím zareagovat na otázky, které zde byly položeny. Paní Garcia, eh, která vyslovila politování, že máme deficit na vnitřním trhu. Chci ji připomenout proto, že, jak jsem to také řekl ve svém úvodu, to byl dů, sledek politických rozhodnutí přijatých v roce 2005-2006. A máme zde mezinárodní závazky v rámci smlouvy vše, kromě zbraní, kdy otvíráme naše trhy pro dovoz, eh, včetně dovozu cukru. Ehm, otázka kvót, které, jsou, eh, které právě nám zajišťují určitou pojistku, aby ty kvantity, se, ty objemy se nedostaly na 3,2 miliony tun dovozu a teď je to asi 2,8 Čili to nejsou kvóty, ale <clears throat> určité pojistky. My musíme nastavit takový systém, který dovoz bude brát v potaz. To jsem již vysvětlil. Pak tady byla otázka k světovým cenám a cenám na vnitřním trhu. Vzhledem k diskusi o reformě jsme snížili naše interní ceny, taková logika zafungovala ve všech odvětvích, abychom se při, přizpůsobili cenám světovým. My jsme ustanovili ceny kolem 400, přes 400 euro za tunu a v následných letech došlo k zbližování interních a vnitřních a vnějších eh, cen. A to bylo eh, díky dostupnosti, předpokládám, na mm, světových trzích. A viděli jsme i situaci, což bylo docela nečekané, že světové ceny se dostaly loni nad naší interní cenu. V současné době vzhledem k tomu, že, bylo dosaž, že je rekordní úroda 172 milionů tun, tak ceny opět klesají. A všímáme si také toho, že rozdíl mezi interní a externí cenou se uh, též se, se trošku s, s, s, zvyšuje, ale je tady určitá časová prodleva, takže ten cenový eh, eh, rozdíl ne, pravděpodobně nebude v budoucnosti trvat. Toto je bod, který musíme mít na paměti při návrhu že neobnovíme po roce 2015 kvóty. Viděli jsme, zaznamenáváme zbližování těch cenových hladin e, e, externích a interních a nejsou to jenom cenové uh, hladiny, ale také náklady na výrobu, které samozřejmě jsou velkým důležitým prvkem. Ty náklady jsou snižovány, protože eh, vektor výnos z hektaru se zvyšuje a my produkujeme na základě řepy, zatímco ve světě na základě třtiny. Takže my se eh, <clears throat> blížíme celosvětové situaci a budeme v určité fázi takové situaci, že budeme moci skutečně soutěžit na, eh, s světovou výborou na základě nákladů. Takže jsme v situaci, kdy dochází k tomuto zbližování cenových cenových hladin a také snižování nákladů a to by umožnilo vznik systému bez kvót. Připomínám také těm, kteří mají zájem o tuto problematiku, že v současné době komise řídí interní trh, ale to znamená určitá omezení, například omezení vývozu. Já jsem, si, já jsem říkal, že můžeme vyvážet jenom 1,35 milionů tun eh, mimo kvotního cukru na základě mezinárodních smluv. A pokud odstraníme kvóty, tak toto omezení také padne a naši producenti budou moci využít všechny možnosti interní, tedy vnitřního trhu i vnější možnosti. Diskuse, která jistě bude probíhat kolem našeho návrhu, který řeší situaci po roce 2013. Obecně, co se týče odstranění kvót, to bylo k obecně k tomu. A nyní specifické otázky. Byla položena otázka, která se týkala nového sladidla stevia eh, produktu, který, které má tedy tyto účinky, ale nedomníváme se, že by nahrodilo cukr, má no, jiný kalorický obsah, takže bude fungovat vedle jiných sladidel, jako aspartán a další a myslíme si, že to neohrozí ceny cukru. Otázka na cla. Já jsem říkal, že nám nemáme dovozní cla. Cla jsou jenom v, některé, v rámci některých kvot a v závislosti na situaci na trhu můžeme tato, tyto sazby měnit. Otázka, zda není možné znovu navýšit kvoty, alespoň mm, v mezidobí. My jsme provedli, provedli celou tu reformu a e, evropský spotřebitel za ní zaplatil a zaplatil za restrukturalizaci a za odstranění kvot z trhu a bylo by nelogické, abychom po všech těchto investicích e, a úsilí znovu kvóty e, zaváděli. To rozhodně není cílem. Připomínám, Um, poslancům, že komise má možnost, pokud hrozí eh, nevyváženost na trhu, přeměnit mimokvotní cukr na cukr kvotní mm, v rámci kvot, takže ten systém má určitou flexibilitu, aby se přizpůsobil tržní situaci a za, co se týče mm, poměru mezi cukrem a v rámci kvót a mimo kvótním cukrem. Tím odpovídám také na otázku, zda budeme tedy vytvářet nějaké nové další kvóty. Dále zde zazněla otázka, proč odboráváme kvóty v mlékárenském průmyslu a nikoli v, v cukrovarnictví. Já si myslím, že obecnou tendenci rušit kvóty vidíme všude, kde byly nějaké limity na na produkci. My jsme s tou reformou začali v roce 92, tou reformou, která směřuje k větší tržní orientaci uh, a otázka je, do jaké míry do této orientace zapadá systém kvot, zvláště v kontextu toho, jak se stáváme globálním partnerem v oblasti vývozu a dovozu, se domnívám, že bychom neměli omezovat naše interní producenty, aby se účastnili těchto Eh, otázka na Irsko. Systém byl takový, že každý členský stát a každý cukrovar si mohl rozhodnout, do jaké míry bude uchovávat situaci nízkých eh, cen referenční cena byla eh, kolem těch 400 euro a každý cukrovar a eh, každá země se musela sama sebe tázat, zda přežije eh, při této ceně. A někteří, některé cukrovary rozhodly uzavřít produkci a dostali za to velmi štědrou náhradu, za to, že ukončili produkci. Takže není možné, že by zase dostávali, že by dostali další kvóty za těm pro ty členské státy, které eh, přijali takové rozhodnutí. Poznámky eh, byly Eh, zazněly k tomu, jak adaptovat ten, jak změnit ten systém, aby byl více flexibilní. Můj pohled je takový, že do roku 2015 máme dostatečné nástroje, aby umožnili flexibilitu v této situaci jakési křižovatky a zajistili dostatečné množství cukru na trhu. A pak tu byla ještě jedna otázka na to zda se do budoucnosti domníváme, že ceny nám umožní odstranit kvóty. Eh, nejenom ceny, ale půjde také o to, do jaké míry máme stejné nebo obdobné, podobné náklady na výrobu. Co se týče budoucnosti, po odstranění kvót předpokládáme, že i náklady na produkci budou přizpůsobeny v celém eh, společenství. Eh, uvidíme, Eh, restrukturalizaci směrem k těm eh, oblastem, kde je efektivní produkce. Předpokládám, že tento vývoj bude pokračovat, ale je obtížné říci, jak se to skutečně odehraje v budoucnosti. Každý cukrovar v budoucnosti bude muset být konkurenceschopný na globálním trhu. Děkuji. Bene. Non so se tutti sono soddisfatti. Dobře, děkuji. Já teď nevím, jestli všichni jsou spokojeni s odpovědí pana ředitele a zástupce komise, ale mm, myslím, že ta diskuse byla eh, přínosná a určitě se eh, k tomuto tématu budeme ještě vracet. Posledním bodem je bod 15. Informace Komise o přípravách Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti. Inovace to je samozřejmě v rámci reformy společné zemědělské e, politiky nutnost. E, musíme e, chce, proto chce komise spustit inovační partnerství, aby eh, docházelo, eh, aby eh, se, sektor zemědělství byl opravdu trvale udržitelný. Do toho partnerství budou zahrnuti partneři také z oblasti, z oblasti vědy a výzkumu. Já bych teď rád požádal komisi o to, aby nás informovala Eh, o budoucnosti tohoto projektu. Děkuji, pane předsedo. Samotná koncepce inovačního partnerství souvisí jednou z hlavních eh, iniciativ, našich no, stěžních iniciativ eh, Inovační unie a na o inovativním partnerství se již hovoří u trvalo zemědělství. Ale abych se tady dotkl obsahu této věci a co je naším záměrem. Nejprve, jaké jsou výzvy. FAO má takovou prognózu, že 80 eh, vzroste nabídka potravin do roku 2050, eh, respektive poptávka po potravinách a přitom již dnes eh, se, si konkurují různá využití půdy pro biopaliva, nejenom pro, pro potraviny, také se stále více klade důraz na ochranu přírody. A za takovéto situace, kdy vzrůstá, pokud vzroste poptávka, vzroste poptávka, eh, musí to vyvolat reakce v zemědělství. Ale musíme si uvědomit, že v minulosti zvyšování produktivity a zemědělci byli schopni reagovat na nově se vytvářející potřeby, ale víme z tohoto minulého vývoje, že částečně toho bylo dosahováno na úkor životního prostředí, na úkor přírodních zdrojů. A z toho můžeme vyvodit, že pokud by zemědělství pouze reagovalo na zrůstající poptávku podle dosavadních vzorců růstu, narazili bychom na zásadní problém, pokud jde o vodu, půdu, biorozmanitost, s tím, jaké máme dnes výrobní postupy. A e, tento problém je nutné řešit. Potřebujeme tedy zvýšit produkci, ano, přepoptávka vzrůstá, ale musíme to dosahovat způsobem, který je v souhlase eh, s ekologickými požadavky, musíme eh, zajistit trvalou udržitelnost a dobře hospodařit s přírodními zdroji. To si žádá kroky nejenom na primární úrovni, protože v mnoha ohledech eh, řešení a hnací síly se nacházejí eh, eh, v, v článcích řetězce, které předcházejí zemědělské výroby, nebo v navazujících článcích, ze kterých eh, například se odhaduje, že u veškerých potravin ztráty po sklizni představí 25 Kdyby se nám podařilo omezit tyto ztráty po sklizni, výrazně bychom ulevili z tlaku na primární produkci. Potěš je v tom, že veškerá řešení, která potřebujeme pro řešení budoucích výzev, a řešení problémů, které před námi nepochybně stojí, tak postupy pro dosahování těchto cílů nejsou bezprostředně k dispozici. Musíme tedy investovat do nových postupů, do výzkumu a musíme se postarat o to, aby, aby výstupy z výzkumu byly převáděny do inovativních postupů, které budou k dispozici zemědělcům. Nicméně musím říci, že mnoho kvalitního výzkumu už bylo provedeno, bohužel ovšem řada z těch výsledků výzkumu se nikdy nepromítne eh, do praxe formou inovativních postupů. Na druhé straně jsou zemědělci, kteří samozřejmě stojí o rozvíjení výroby a jsou otevření novým eh, přístupům a řešení výzev, ale často slycháme stížnosti, že, že výsledky výzkumu nejsou dostatečně přizpůsobeny potřebám zemědělců a že pro farmáře Eh, jak se není zcela zřetelné, do jaké míry eh, agenda výzkumu, eh, výzkumné programy ošetřují jejich potřeby. Je tedy třeba usnadnit komunikaci a přemostit propast mezi výzkumem a praxí. Potřebujeme eh, průřezový přístup na různými sektory u inovací, eh, tak aby se tím řešil celý potravinový řetězec, ne pouze primární produkce. A je třeba propojit především eh, již řadu existujících opatření, protože mnoho toho již bylo zavedeno, mnoho kroků, které mohou skytat řešení, ale často nejsou dostatečně tyto věci propojeny do společné snahy, která by přinášela reálné výsledky. A proto je náš pohled takový, že potřebujeme daleko více eh, networkingu, potřebujeme lépe zhodnotit eh, existující opatření a dosahovat tedy synergie a doplňkovosti. Pokud je o eh, potřeby, máme opatření v oblasti rozvoje venkova, která, jsou, která mají velký potenciál a také jsme doplnili další prvky do balíčku reformy SZP. Abych změnil některé, je zde eh, opatření v oblasti spolupráce, které by umožnilo eh, zemědělcům, poradcům, eh, vědcům a nevládním organizacím přímo v terénu se spojovat k řešení konkrétních problémů na úrovni zemědělského podniku. Kromě toho se více klade důraz na transfer poznatků a na poradenské služby existuje možnost toto propojit na investiční podporu a samozřejmě jsou zde i další opatření, ať už agroenvironmentální, eh, či opatření v oblasti eh, místního rozvoje, která umožňují, která skýtají soubor nástrojů, eh, díky němuž je možné dosáhnout lepších výsledků než prostřednictvím roztřištěných snah o provádění těchto opatření. Takže máme nastavenou zastřešující představu, že je třeba tedy zaměřit se na podporu transferu poznatků a inovací a Eh, k tomu má existovat síť zaměřená na inovativní partnerství, která by zajišťovala tok informací mezi všemi aktéry, eh, která by podporovala využívání příležitostí, která by umožnila propojit eh, zemědělce a tak, aby se mohli vyměňovat eh, zkušenosti s osvědčenými postupy. Eh, bylo by tam také silné rozhraní na akademickou výzkumnou obec a zároveň by, byl zaručena, by byla zaručena systematická vazba, zpětná vazba ohledně praktických potřeb, tak, aby se toto promítalo do agendy výzkumu, který by poté byl lépe přizpůsoben řešení potřeb přímo v reálu, přímo v terénu. Máme návrh do roku 2020, eh, který se bude eh, revidovat eh, a Potřebujeme tedy také aplikovaný výzkum pro rozvoj venkova, dále jsou zde velmi cené věci, jako je ERANET nebo společné programovací, programovací iniciativa pro vodu a půdu či technologické platformy. Takže není potřeba něco znovu vymýšlet, nově zavádět, ale co na druhou stranu potřebujeme, je dobře propojit to, co již bylo zavedeno, tak abychom dosahovali těch eh, zmiňovaných synergií. Pokud je o eh, potenciální témata, samotná myšlenka inovativních eh, partnerství, inovačních partnerství není nutně slučitelná s vertikální obsahovou agendou. Kvalitní obsah obvykle přichází při přístupu z dola nahoru. Eh, je třeba řešit eh, technickou úroveň zemědělského podniku, produkce, je třeba řešit také eh, služby ekosystému, trvalé udržitelné řízení zdrojů. Dále jsou zde témata jako technologie, transparentnost a způsob, jakým způsobem se rozvíjí logistika pro navazující odvětví. A konečně potravinový řetězec až po spotřebitele, jeho schování má také mnoho dopadů na primární produkci. E, to je také vše potřeba integrovat. Takže toto e, bude, e, bude obsahem inovačního partnerství. Nyní pokud jde o stav diskuse, kam jsme pokročili, jak víte, předložili jsme podněty do inovačního partnerství jako součást balíčku je zde také návrh eh, pro, inova- pro network, pro síť inovačního partnerství a kromě toho, protože chceme eh, vytvořit pojitko mezi eh, výzkumem a navazujícím odvětvími. Připravujeme také sdělení radě a parlamentu s tím, že partnerství bude oficiálně zahájeno po příznivém vyjádření rady a parlamentu. A samozřejmě je naším záměrem ustavit eh, ten eh, síťový nástroj již eh, pokud možno v roce 2012, protože tak bychom se mohli zaměřit v úvahách na příští programovací období, tak abychom nepřišli se všemi těmi podněty příliš pozdě, což by znamenalo, že inovace, otázka inovací by nebyla dostatečně předjednána se zainteresovanými subjekty a implementační náklady na implementaci samozřejmě Eh, potom přijdou s eh, plnou implementací eh, politiky rozvoje venkova a inovační politiky. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Šíle, a můžeme rovnou zahájit rozpravu. Hlasí se nám paní McGuinness a další kolegové, čili paní McGuinness jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi za její prezentaci. O této věci se jedná v členských státech, diskutuje se o ní. Je to velmi eh, užitečné, co jsme slyšeli, ale stále je těžké si tak trošku eh, doplnit, tak si eh, detaily k té hlavní kostře toho návrhu. Jistě všichni souhlasíme s tím, že třeba integrovat celý ten řetězec, nikdo nebude proti tomu, aby se provádělo více výzkumu a více transferu přenosu poznatků, ale otázka zní, jak přesně to vše zařídit a zrealizovat. No, pokud je o některé nové specifické body, eh, v nové SZP pro období po roce 2013 je je to součástí toho návrhu pro rozvoj venkova. Je nějaká představa o financování nebo existuje proto eh, rozpočtová položka samostatná, pokud vím, tak ne. A eh, jakým způsobem to tedy celé zrealizujeme? Moje druhá otázka zní. Pokud já vím, ten návrh byl mírně zdržen, došlo k minému zdržení, protože se čeká, jak dopadne běžící eh, pilotní projekt o aktivním, pro aktivní stárnutí. Mohla by nám eh, komise eh, potvrdit, zda je možné, že dojde k malému skluzu. Já jsem totiž neměla ten dojem z této dnešní prezentace. Dále v různých členských státech také jsou výzkumné a poradenské služby různého druhu. Někde, jsou, někde byly privatizovány, někde jsou stále státní. Takže jak to bude fungovat za této smíšené e, situace v členských státech? A moje otázka poslední se týká trvalé udržitelnosti. Na tom se také jistě všichni shodneme, ale potřebujeme také hospodářskou udržitelnost zemědělství, kromě udržitelnosti environmentální. Předpokládám, že i to bude součástí této iniciativy, to znamená zabývat se tím, jak si zemědělci mohou zajistit příjem v souvislosti s rostoucí eh, poptávkou, protože poptávka eh, sice je, ale na druhou stranu rostou ceny vstupů a budou růst a proto hospodářská udržitelnost zemědělství skutečně je v sázce. A děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, Herbert. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím k tomu, co řekla moje předřečnice, protože já si také myslím, že výzva Eh, že ta výzva eh, zajistit intenzivnější a současně udržitelnou produkci, eh, takže to je obrovská výzva na následující desetiletí, protože když se podíváme na celosvětovou potřebu potravin, tak bude problémy pokrýt a já si myslím, že ten návrh reform, reformy agrární politiky, tam k tomu máme něco v druhém pilíři, to ano, ale peníze na to nemáme a ještě mnohem překvapení pozornější jsem, když se podívám na návrhy z prvního pilíře. Tam si myslím, že eh, když se podívám na ta první opatření, na ta opatření z prvního pilíře, tedy odstavit určité plochy, například tam jsme úplně zapomněli, tedy zřejmě na ten požadavek udržitelnosti a eh, mám trochu pocit, že občas známe své cíle, ale to je asi tak všechno. Eh, a naše návrhy jdou někdy úplně opačným směrem, čili musím říct, že jsem opravdu um, pokud, překvapen, protože pokud chceme mít trvale udržitelnou agrární politiku, musíme jít do systému a musíme eh, navrhovat účinnější návrhy, nežli to, co máme nyní před sebou. Děkuji. Děkuji. Já děkuji eh, za to, že jste přišel, že jste nám představil tento návrh, ale v podstatě je to přesně to, co parlament vždycky žádá. Vždycky jsme žádali více transferu vědy a výzkumu do zemědělství. Ve víceletém finančním rámci jsme viděli návrhy takové, že by mělo jít více peněz do inovací a výzkumu. A pro mě je zajímavé zeptat se, jak, se má, jak má vypadat to přemostění, ten most mezi dvěma oblastmi. Máme se zaměřit více na pilotní projekty nebo spíše na uh, základní uh, výzkum, uh, jak si vycházet tedy od spoda dolů. Uh, a dále Eh, se ptám, jestli je naplánováno, eh, že, to, eh, že by se to tady propojilo také se sociálním fondem, fondem rybářství a regionálními fondy. Jestli toto všechno bude propojeno, anebo jestli se mají tyto iniciativy zbližovat, protože tady je v podstatě celá řada oblastí, které se určitě překrývají a mohly by se vzájemně mm, podpořit. Děkuji. Britta, adesso Siekiewicz. Pan Sekerský. Děkuji za slovo. Mne by zajímaly eh, nějaké další podrobnosti k tomu, jak to vypadá, protože lidé to chápou různě. Zdá se, že je takový největší důraz na výzkumy, na patenty, na nová technologická řešení, či dokonce na větší industrializaci produkce. Jiní se zase více zaměřují na eh, organizaci a efektivitu. Eh, organizace zemědělské výroby, takže jak bude nastavena, nastaven ten návrh, tak aby tyto oblasti byly vyvážené. Otázka inovací, ekologické udržitelnosti. A moje další otázka se týká nástrojů. Eh, jaké nástroje máme pro tvorbu inovací v celém tom dlouhém řetězci od primární zemědělské výroby až ke spotřebě koncového uživatele, protože situace je výrazně odlišná v zemědělských podnicích, eh, v průmyslové, eh, v potravinářské výrobě, v, obchodních, v obchodním řetězci. Takže to jsou různé typy inovací. Dále, jak to vypadá s financováním. V zemědělství existují takové rozdíly, že velkovýroba a ty největší, velko, vel, ty největší zemědělské podniky mají dostatek prostředků na financování inovací a přináší to jasné, jasné výsledky přímo, přímo v terénu. Ale situace je výrazně odlišná u malých zemědělských podniků. Tam je situace eh, s inovacemi výrazně jiná, eh, protože menší, relativně chudé zemědělské podniky E, nemají dostatek finančních prostředků na to, aby investovali do rozvíjení e, technického pokroku. Takže e, jak vnímáte tuto otázku na různých úrovních, jaké nástroje financování mohou být používány? A dále velké chemické podniky, chemické závody jsou také podniky, které vstupují na trh, utvářejí jej ale jsou to nakonec zemědělci, kdo zaplatí za ty změny. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Teď už se nehlásí o slovo nikdo další, takže bych rád požádal ještě jednou pana doktora Šeleho, aby zareagoval na vaše otázky. Eh. Děkuji. Děkuji za vaše dotazy. Takovou červenou nití ve všech dotazech a slovech bylo či v našich návrzích, je spojit veškeré prostředky a síly eh, k tomu, abychom zaručili trvalé udržitelné zemědělství. Je totiž pravda, že eh, lecos již probíhá, existuje, ale eh, je to roztřištěné. A už to, že ty jednotliví aktéři budou navzájem komunikovat a spolupracovat, to skýtá možnost většího zacílení a lepší koordinace. To je tedy hlavní představa v tom, jak my přistupujeme k interpretaci inovačního partnerství. A dále pokud o diskusi v členských státech, ano, je pravda, že v členských státech se eh, diskutuje o celkově o představě té inovačního partnerství. My jsme eh, diskutovali s mnoha eh, zainteresovanými subjekty, příslušnými orgány, nevládními organizacemi. Pokud je o eh, zemědělské inovační partnerství a eh, ty hlavní výzvy, výzvy zpětná vazba, kterou jsme obdrželi, byla velmi pozitivní. Většina eh, lidí říkala, že tato výzva je relevantní a měli bychom, měli bychom se pustit do jeho řešení. Takže to bylo, byla to poněkud odlišná situace od inovačních partnerství obecně, kde často eh, ten pohled bývá skeptičtější. U zemědělství jsme eh, tak trochu ve zvláštní situaci, vzhledem k tomu, že máme velice dobře propracovaný balíček rozvoje, který obsahuje konkrétní opatření, která je možné uplatnit k dosahání výsledků nebo sladě to s cíly nastavenými v inovačním partnerství. Zmínil jsem již eh, opatření pro spolupráci v oblasti poradenství pro zemědělské podniky nebo v oblasti investiční pomoci. Takže eh, leco již existuje, je možné tyto, eh, tyto věci mobilizovat, využívat zacíleněji. Padla zde otázka na rozpočet je to právě eh, eh, eh, ten rozpočet, ze kterého bude financována celá řada našich představ. Samozřejmě musí platit společná odpovědnost. Programové orgány stanoví program, kde jsou vyvážené priority, samozřejmě v souhlase se společným strategickým dokumentem, ale zároveň se reaguje na místní potřeby. A zkušenosti ukazují, že pokud Eh, nevstoupíme dostatečně včas eh, do konkrétních diskusí o tom, na co klást důraz, eh, jak interpretovat strategické cíle, pak hrozí, že se nám prostě překlopí staré programy místo toho, aby se řešily nové problémy. Takže opět v tomto bude sehrávat roli síť inovačního partnerství, Eh, která podpoří diskusy, eh, zapojí eh, do diskuse a propojí navzájem zainteresované subjekty. A v tomto ohledu skutečně jde o udržitelnost, udržitelné to z hlediska zachování přírodních zdrojů, jakožto výrobních prostředků, ale samozřejmě je zde i téma ekonomické udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Všichni jsme si vědomi toho, že jedině zemědělství, které je života schopné, které si vydělá dost na vlastní obživu, eh, bude schopné dostat všem výzvám, které před námi stojí a v budoucnu budou stát. Eh, takže eh, zemědělství má zvláštní pozici, zvláštní situaci, což zakládá určité rozdíly oproti jiným druhům inovačních partnerství. Zejména podíváme-li se na kritické úvahy u aktivního stárnutí. Ano, existují tady různé oblasti, ale my říkáme, že bychom se neměli zaměřit pouze na to pilotní partnerství, ale rozšířit tu diskusi a e, zohlednit e, potřeby, které byly vyjádřené v rámci toho daného konkrétního partnerství a poté e, bychom patrně dospěli k jinému, k jinému závěru, než pouze té skepsy, která bývá vyjadřována. Dále pokud je o to, jak propojit zemědělský sektor a vědu, eh, opět eh, networking eh, v rozvoji venkova je tak trochu pro nás modelem, od něhož se odvíjíme ve svých uvahách, protože networking a sdílení, sdílení zkušeností se ukazuje být velmi mocným zdrojem jak tady sdílení zkušeností, tak také ale eh, průřezový přístup a propování různých odvětví, eh, podpora spolupráce mezi různými eh, tady aktéry. A tady jde o to podpořit tady tyto možnosti, jak řešit některé, některé problémy. Kromě toho zde bude ten velmi flexibilní nástroj operačních skupin, což umožní například združování Eh, vícero výzkumných subjektů, eh, poradenských subjektů a tak dále a zaměřit se na jeden konkrétní zemědělský podnik, eh, to znamená, bude to udržena na úrovni jediné, jedné činnosti, jednotlivé činnosti, aby to zapojeno do té sítě, tak aby probíhalo tedy, probíhala výměna zkušeností a to systematicky. A v neposlední řadě, jaké je pojetí inovací v rámci tohoto inovačního partnerství. My jsme si velmi dobře vědomi rozdílu eh, v rozvoji z hlediska technologické struktury eh, napříč Evropskou unii. Také jsme si vědomi toho, že v oblastech, které eh, mají tradiční zemědělskou výrobu, není nutně vhodné počítat s takovým rozvojem, který by opakoval chyby z minulosti z uplynulých řekněme 30 let. A samozřejmě potřebujeme, potřebujeme rozvoj, ale od samého začátku se musíme zamýšlet nad tím, eh, jak zaručit, aby ten vývoj šel směrem hospodářské udržitelnosti, ale zároveň udržitelnosti ekologické. Jsme si tedy vědomi samozřejmě rozdílů ve stupni rozvoje, to je samozřejmě třeba zohlednit a řešit také je třeba rozvíjet výzkum, technologie, inovativní postupy, které musí být velmi dobře přizpůsobeny různé odlišné struktuře zemědělské výroby, výroby odlišnému stupni vývoje v různých členských státech. Děkuji doktoru Šílemu a tím můžeme uzavřít eh, tento bod a pomalu eh, ukončit i naši schůzi. Eh, děkuji zpravodajům, děkuji koordinátorům za to, že byla schválena rozhodnutí ke zprávám, které se týkají našeho výboru. Dnes odpoledne bude probíhat konference polského předsednictví za účasti komisaře Čolose Ehm, já budu rád, když se na té, mm, té konference zúčastníte. Příště se uvidíme 19. prosince v 15 hodin odpoledne a eh, také 20. prosince od 9 do 12.30. To je tedy termín příští schůze našeho výboru. Děkuji všem a uvidíme se dnes odpoledne. yeah. yeah. Yeah.